se eh, k výměně názorů mm, se slovenským předsednictví. Nacházíme se tedy v obtížné době, co se týče práce, zaměstnanosti, sociálních záležitostí. Máme před sebou obtížné úkoly v tomto výboru a bude eh, po úvodním prohlášení příležitost tedy k diskusi aniž bych um, dlouho mluvil, tak bych vám předal slovo. Děkuji pěkně za slovo. Vážený pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci um, Evropského parlamentu, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřál příjemné odpoledne. Je pro mě ctí, že se mohu vyjádřit jménem předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie zde na půdě Evropského parlamentu k hlavním tématům programu a prioritám, kterým se budeme věnovat do konce tohoto kalendářního roku. Výbor pro zaměstnanost sociální věci Evropského parlamentu je klíčový pro politiku zaměstnanosti, aspekty sociální politiky, pracovní podmínky, odbornou přípravu eh, či volný pohyb pracovníků práva mladých, ale i důchodců. Všechny tyto oblasti jsou přímo spojené s různými etapami života každého občana a bezprostředně se jich i týkají. Ať je to sledování soukromého pracovního života, pomoc ze strany služeb zaměstnanosti, bezpečnost a ochrana zdraví e, při práci nároky sociálního zabezpečí pro migrující pracovníky, důchodová práva. To se všechno dotýká nás všech. A proto jsou i tato témata um, hlavním bodem zájmu občanů Evropské unie, sociálních partnerů protože důchodová práva se týkají nás všech a důležité jsou i jisté zájmové skupiny, případně mimovlád, nevládní organizace. Těším se na aktivní spolupráci s Evropským parlamentem. Během slovenského předsednictví jsem přesvědčený, že vzájemná konstruktivní diskuse povede ke zlepšení životních, sociální situace občanů Evropské unie, což by mělo být cílem naší společné práce. Hlavním tématem slovenského předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky je zajištění pracovních míst a prosperity pro soud do současnosti i do budoucnosti. Obsahová náplň této priority vychází z agendy, která bude předmětem jednání na pracovní politické úrovni i zaměření obsahové náplně akcí organizovaných na území Slovenska. Zaměření především na podporu a rozvoj důstojné práce, boj proti chudobě sociálnímu vyloučování, vyloučení a přispívání k tvorbě pracovních míst. Slovenské předsednictví začalo svůj program v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí důležitým neformálním setkáním ministrů Rady EPSCO 14. a 15. 7. v Bratislavě. Diskuse byla věnovaná současným výzvám sociálních technologických změn vyplývajících z demografického vývoje, migrace, ale i digitalizace a dopadu na svět práce. V důsledku technologických eh, změn zanikají některá pracovní místa, do jaké míry eh, lidé nacházejí práce nebo jsou nahrazováni roboty, tak se mění klaci, eh, kla, kvalifikační požadavky na mnohé profese a vznikají nové profese. Digitální transformace hospodářství přetváří způsob práce, nové pracovní postupy, mm, vytváří lepší předpoklady na zvyšování nároku na požadovanou zručnost. Digitalizace má zásadní vliv na mm, vzdělávání, rekvalifikace a učení se novým znalostem. Dopad digitalizace na svět práce může mít v budoucnu klíčovou úlohu v kontextu sociální Evropy. Uplatněním správných národních a evropských politik je možné bez do souladu technologický pokrok, hospodářský růst a sociální rozvoj. Z této diskuse bylo zřejmé, že je nutné, aby digitalizace, aby se digitalizace neomezovala jenom na technické hledisko, ale je e, nutné zohledňovat i sociální otázky, aby se plně využil potenciál růstu a zaměstnanosti tomto se určitě shodneme i se stanoviskem pro mm, výboru pro sociální věci k aktu o jednotném digitálním trhu. Také chci poděkovat panu předsedovi výboru pro zaměstnanost a sociální věci Tomasovi Hendelovi za jeho účast a i mm, příspěvek na eh, neformální radě EPSCO v Bratislavě. Slovenské Předsednictví bude pokračovat v jednání o legislativních návrzích, které jsou nyní ve stavu posuzování na technické a expertní úrovni. Snahou bude vynaložit maximální možné úsilí, aby se jednání pohnuly směrem dopředu a my se pokusíme najít i politickou dohodu. Jedním z hlavních politicky citlivých nástrojů je směrnice o vysílání pracovníků. Jsme ve stádiu, kdy, Evropská, kdy se Evropská komise vyjádřila k reakci 11 národních parlamentů a situaci vyhodnotila tak, že svůj návrh ponechává na jednacím stole bez změny. Slovenské předsednictví je připraveno intenzivně pracovat na tomto návrhu, komunikovat se všemi členskými státy a pokusit se ve vzájemné spolupráci najít kompromisní řešení, respektive text směrnice, který by byl obecně akceptovatelný. Diskuse na pracovní skupině v Radě EU bude pokračovat v tomto tématu hned 2. září. Významný legislativní návrh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je revize směrnice o ochraně pracovníků před riziky souvisejícími s vystavení se karcinogenům a mutagenům při práci. Látky uvedené v seznamu návrhu mají prokazatelný negativní vliv na zdraví a bezpečnost pracovníků. Definování maximálních hodnot jednotlivých látek a jejich následné dodržování přispěje k omezení rizika vystavení pracovníků těmto nebezpečným látkám a v konečném důsledku přispěje k lepší ochraně pracovníků. Chceme navázat na eh, rozpracový text návrhu směrnice po holandském předsednictví a pokusit se dosáhnout všeobecného směřování k um, říjnové radě ministrů EBSCO. Jsme připraveni intenzivně komunikovat s Evropským parlamentem a spolupracovat se spravodajkou pro tento návrh paní mm, místo předsední Mario Úskok s cílem dosáhnout dohody co nejdříve. Také vítám iniciativu Evropské komise postupně aktualizovat evropskou legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A konkrétně jsem rád, že Evropská komise už oznámila předložení návrhu směrnice s dlouhým seznamem karcinogenních látek do konce tohoto kalendářního roku. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je věc, které se budeme věnovat na odborné konferenci 24. a 25. 10. v Bratislavě, která bude věnovaná zlepšení kultury prevence na měnícím se trhu práce. Cílem setkání je zaměřit se na zvyšování povědomí o bezpečnosti ochraně zdraví při práci i získávání potřebných dovedností Mm, zvládání rizik vyvolaných novými technologiemi a formami zaměstnávání zohledňující ehm, stárnutí pracovních síly. Dalším významným legislativním návrhem, kterému bude slovenské předsednictví věnovat značné úsilí v jednání, je Evropský akt o přístupnosti. To je Mm, komplikovaný zákon, jehož cílem je dosáhnout lepší fungování vnitřního trhu z omezení překážek přeshraničního obchodu a zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a lepší uplatňování zásady rovného zacházení, rovného přístupu eh, v přístupu k výrobkům a službám. Ambicí slovenského předsednictví je na pracovní úrovni přispět k úpravám a změně textu, aby se dosáhla větší právní jistota, snížilo administrativní i finanční zatížení hospodářských subjektů a orgánů dohledu. Vedle legislativních návrhů se bude slovenské předsednictví věnovat i nelegislativním tématům, především mm, uplatňování záruky pro mladé a reflexe, Tady očekáváme zprávu Evropské komise, která by měla eh, zhodnotit uplatňování záruk pro mladých a navazující iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých. Pokračování iniciativy zaměstnávání mladých i za horizont roku 2016 považujeme za velmi důležité, především pro členské státy, které se stále potýkají s vysokou nezaměstnaností mladých. Slovensko se k těmto iniciativám staví pozitivně. Samo má zkušenosti s dobrou implementací tohoto programu a e, významné pomoci v oblasti integrace mladých lidí na trhu práce. Slovenské předsednictví bude pracovat na e, závěrech rady, které by zdůraznil pozitivní dopad doporučení pro zaměstnanost mladých, praktické uplatňování a pokračování této iniciativy včetně financování ze strojů Evropské unie i po roku 2016. Téma mladých a jejich plnohodnotného uplatnění v životě bude rezonovat i během konference 10. 11. října tohoto roku o zlepšení postavení romské mládeže jako hnací síly změny. Na této akci očekáváme vedle politických představitelů také účast mladých Romů kteří se podělí o své zkušenosti, názory, jak lépe pochopit současnou situaci romské menšiny v Evropě, jak zviditelnit aktivity romské mládeže. Diskuse bude věnována i návrhům, jak řešit problémy romské menšiny na národní, regionální i místní úrovni. Vedle konference se téma integrace Romů vrátí zpět na půdu rady. Já chci reagovat formou závěru Rady na zprávu Evropské komise o uplutňování národních strategií integrace Romů a plnění doporučení a efektivních opatření integrace Romů. Romové, přestože jsou menšinou, v mnohých aspektech znevýhodněnou skupinou obyvatelstva, jsou plnohodnotní občané Evropské unie se všemi právy i povinnostmi občanů EU. Budeme prosazovat, aby různé problémy v rámci Evropské unie neodsouvaly problematiku Romů do ústraní a podporovat angažovanost samotných Romů při řešení jejich problémů. Jedním ze zásadních programů, se kterými se setkáváme v případě Romů, je dlouhodobá nezaměstnanost. Samozřejmě to se netýká jen této menšiny, ale je řeč o celospolečenském jevu, s nímž zápasí více členských států, e, včetně Slovenska. Neformální zasedání výboru pro zaměstnanost se bude týkat právě této tematiky a formálně by mělo schválit rámec pro monitorování doporučení integrace dlouhodobě nezaměstnaných občanů do trhu práce. Rovněž e, máme záměr diskuzi o uplatňování tohoto doporučení nadnést i na říjnové radě eh, EPSCO v Lucembursku. A já věřím, že ministři disponují zkušenostmi s plněním těchto politik, jež přispívají ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a rychlejší integraci dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. Právě výměna zkušeností v podobě praxe může být inspirací i pro další členské státy, aby využili podobně fungující postupy. V rostoucí míře, míře eh, přispívá k zaměstnanosti i dobře, a zejména žen, dobře nastavená politika sladění soukromého a eh, veř, eh, pracovního a veřejného a soukromého života. Očekáváme brzké zveřejnění nové iniciativy reagující na výzvy sladění práce a soukromí, jim čelí zejména pracující rodiče a pečovatelé, kteří se starají o své příbuzné. Cením si společné iniciativy Výboru pro zaměstnanost a sociální otázky a Výboru pro práva žen a rovnost mezi pohlavími, které vypracovali návrh zprávy o vytvoření podmínek na trhu práce, které by byly příznivé pro sladěvání soukromého a veřejného života. Tato očekávaná iniciativa by měla zvýšit účast žen na trhu práce modernizací a přizpůsobením současného právního a politického rámce Evropské unie současnému trhu práce, k, lepšem, k lepšímu využití rodinného a pracovního života rodičů s dětmi anebo jinými eh, závislými příbuznými a klep, také k lepšímu rozdělení, k lepší děl, dělby povinností těch, kdo pečují mezi muže a ženy, tak aby se tím posílila rovnost mezi muži a ženami na trhu práce. Slovenské předsednictví hodlá zorganizovat konferenci na téma sladění eh, soukromého a pracovního života ve dnech 20. až 21. září letošního roku v Bratislavě. Diskuze expertů bude zasvěcena mimo jiné i zkoumání možnosti modernizace stávající legislativy a to tak, aby zohledňovala měnící se způsoby organizace práce a nové trendy, jež se na trhu práce projevují. V nadcházejících měsících bude slovenské předsednictví hostit eh, konference, neformální setkání a události. Jejichž cílem bude nejen nabídnout pokrok k této konkrétní tematice, ale nabídnout i pozitivní agendu eh, Evropské unie směřující k občanům. Právě s viditelněním přínosů a konkrétních praktických aspektů, jež nabízí Evropská unie, musí eh, být jednoduše a srozumitelně vysvětlované a komunikované občanům Evropské unie, neboť mnohokrát média zneužívají svého postavení k negativní propagaci a ke kritice aktivit eh, přicházejících z Evropské unie, čímž často eh, poskytují eh, zavádějící až zkreslený pohled na činnost Evropské unie, s ním se pak občané stotožňují. Jako minister práce, sociálních otázek, sociálních věcí a rodiny vidím velký potenciál právě v našich sociálních tématech, jež se týkají všech občanů Evropské unie. Neboť právě témata, jako je zaměstnanost, sociální zabezpečení, ochrana eh, zaměstnanců, to všechno jsou důkazy úspěšných projektů Evropské unie a měl by to být signál v tom smyslu, že evropská integrace má smysl a vyplatí se v ní i nadále pokračovat. Děkuji vám za pozornost. Herr Minister, recht herzlichen Dank. Pane ministře, děkujeme eh, za vaše úvodní vystoupení. My na půdě našeho výboru vystupujeme vždycky tak, že nejprve dáme slovo koordinátorům, potom zástupcům frakcí a poté v tom druhém kole debaty eh, členům výboru. Nejprve dostává slovo David Kaza za EPP. Dvě minuty, prosím. Děkuji. A děkuji, pane ministře, za to, že jste přijal naše pozvání. Vytvář, zmínil jste opatření zaměřená na vytváření pracovních míst a jak dobře víme, Vaše předsednictví si dalo za úkol přeskoumat to, jak fungují evropské rámce a programy v tomto ohledu do posud a přijít také s iniciativami pro větší zaměstnanost mladistvých, což je jednou z priorit pro moji stranu i pro celý parlament. Hospodářská finanční krize měla zásadní dopad na nezaměstnanost především mladých a Eh, to citelný ve všech členských státech. V některých eh, oblastech je to ještě horší. Například na Slovensku, ve vaší zemi. Pane ministře, eh, nezaměstnanost mladých je až 25%. Jsou to ovšem velké regionální rozdíly. Může to být až 40% v některých regionech. Jak si představujete efektivní boj s tímto jevem, zvláště v některých regionech? Protože se ukazuje, že polit- doposud používané politiky nebyly příliš účinné. Děkuji eh, za SND, Jutta Steinruck, děkuji. Děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nás. A také děkuji za úvodní vystoupení, které načetlo celou řadu témat, eh, která řeší i náš výbor. Já bych ovšem dala přednost eh, konkrétnější informaci o konkrétnějších opatřeních, například v boji proti nezaměstnanosti mladistvých a podobně, protože tady už proběhla celá řada experimentů, některé úspěšné, některé méně a mě by zajímalo, co vy na tom chcete vylepšit a změnit. Eh, také eh, v oblasti boje s dlouhodobou nezaměstnaností. K tomu komise zveřejnila sdělení a mě by zajímalo konkrétně, co slovenské předsednictví rady v této věci chce dělat, protože dlouhodobá nezaměstnanost je eh, jevem přítomným ve všech členských státech Zajímavé ve vašem úvodním ustanovení bylo také, byla také zmínka o rámcových podmínkách, o dopadu digitalizace, o tom, jaký dopad má digitalizace ekonomiky na systémy sociálního zabezpečení v členských státech. To jsou témata, které jsou pro nás také důležitá. Pokud jde o mobilitu na evropském trhu práce, tady tak trochu vycházíme z rozdílných stanovisek, ale dá se říci, že s ohledem na zaměstnavatele a zaměstnance dochází k tomu, že v některých členských státech jsou tyto zaměstnance vykořišťováni. A to se týká i vysílaných pracovníků, najdeme celou eh, řadu příkladů tohoto jevu. To tedy není žádná hospodářská soutěž, eh, to je pouze eh, vykořišťování na základě nejnižší možné ceny. Já si však myslím, že tedy by to měla být skutečná hospodářská soutěž na základě kvalitního obměňování za dobrou práci. To by se pak zapojily všechny členské státy. Také jste řekl, že je třeba pracovat na pozitivní podobě Evropy, Evropy, která se neřídí jenom ekonomickými zájmy, i když samozřejmě skvětající eh, jednotný trh je důležitý pro konjunkturu členských států, ale důležitá je také situace lidí, kteří žijí v Evropě a já jsem si říkala, tam, kde jste říkal, že média občas eh, tedy kreslí takový negativní obrázek Evropy. Říkám si, jestli k tomu nepřispívají i politikové, kteří se neuvážně do médií vyjadřují. A já tedy také souhlasím s tím, že je třeba, aby situace na trhu práce v Evropě byla spravedlivá. Eh, děkuji. Děkuji také, pane ministře. Děkuji za eh, toto eh, důkladné úvodní slovo. Umožňuje nám představit si plány slovenského předsednictví na příští měsíce. Já bych ráda od vás konkrétně věděla, jak se budete stavit k tématům, které náš výbor řeší opakovaně, například nezaměstnanost, mladiství, dlouhodobá nezaměstnanost a tak dále. Asi se shodneme na tom, že vytváření nových pracovních míst je velkou výzvou, zároveň také velmi důležité. A mě by zajímalo, jak si slovenské předsednictví eh, představuje konkrétní opatření eh, zaměřená na podporu inovací, hospodářského rozvoje a vytváření nových pracovních míst. A jak můžeme my proaktivně pomoci s odstraňováním případných překážek tohoto vývoje. Překážek, které například zpomalují zakládání nových firm nebo růst těch existujících, protože to je vývoj, který přispívá k vytváření pracovních míst, pokud není omezen. A pak tedy ještě je tu návrh Evropské komise na téma lepšího fungování jednotného trhu při dodávce specializovaných služeb a produktů, to znamená eh, zaměřených například na starší obyvatelstvo nebo postižené obyvatele, kteří tedy s pomocí těchto pomůcek se mohou také aktivně zapojit na fungování trhu práce. Informace slovenského předsednictví k této věci mi nepřipadají dostatečné a myslím si, že je to téma, které není dobré podceňovat. Proto bych pana ministra ráda požádala o vyjádření v tom smyslu, jaká konkrétní opatření chystáte, tak abychom vás my na půdě Evropského parlamentu mohli v těchto snahách podpořit. Děkuji a za Alde Marian Harkin. Děkuji. A dovolte mi vás tady přivítat, pane ministře a děkuji vám také za spolupráci. Když se podívám na ten rámcový program, vidím tam tři body. Dosažení hmatatelných výsledků, překonání fragmentace, zaměření na občany a ve dvou eh, bodech, prvním a třetím, zdůrazňujete do značné míry to, že je třeba předvést občanům to, že společné evropské projekty mají pozitivní dopad. Všichni bychom se asi shodli na tom, že to je velmi důležité, protože spousta té práce, která je odváděná, eh, nemá žádnou publicitu. A mě by zajímalo, jestli tedy máte nějaké konkrétní návrhy, jak lépe komunikovat, jak to lépe představit občanům. To je moje první otázka. Za druhé, pokud jde o kvalifikace pracovníků, tady tedy tu otázku nechám na kolegyně Martinu, nicméně vy jste se zmínil o zákoně, který umožňuje přístup osobám s postižením. Já jsem ráda, že to říkáte, ale myslím si, že ten text by ještě zasloužil další precizaci tak, aby nabízel skutečnou právní jistotu zaměstnavatelům a malým a středním podnikům. A i když je to důležité, nemělo by to být tedy eh, jediným pozitivním přínosem této legislativy, protože ta by měla být zaměřena především na odstraňování překážek a větší zapojení, takže já doufám, že ten text bude i díky vašemu vlivu vyváženější. Za druhé hovoříte o legislativních změnách na jednotném trhu, pokud jde o volný pohyb pracovníků a přenositelnost nároků vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení. Mě by zajímalo, jestli nám můžete krátce schrnout současný stav Eh, a to i tedy v kontextu nejnovějšího vývoje Brexitu a podobně. My bychom rádi věděli, co je k dispozici, co není a tak dále. A konečně je mi potěšením, eh, že hodláte přeskoumat efektivitu nástroje eh, záruka pro mladé, protože efektivita nástrojů je naprosto zásadní a je třeba ji neustále hodnotit a přeskoumávat. A já tedy tímto děkuji předsednictví za to, že právě takovéhle téma se dalo na programu. Děkuji a nyní eh, Teresa Gue NGL. Ehm, já bych chtěla poděkovat panu ministrovi za to, že z nás přijel a e, za prezentaci plánů na vaše předsednictví. Je ctí, že máme příležitost e, setkat se tváří v tvář s panem ministrem. Já mám dvě velice konkrétní otázky. E, jednak co se týče směrnice, které jste zmínila, možná byste mohl být konkrétnější, co se týče vašeho stanoviska, no říci nám něco o vašem očekávání, co se týče jednání. Ty výsledky ještě nemáme, ale jak vidíte tu situaci a ty možnosti. Další otázka obecně se týká sociálního dumpingu. V parlamentu ve výboru eh, v červnu byla přijata zpráva, která se objevila v září k sociálnímu dumpingu, ale myslím, že eh, to je celá řada doporučení v tom smyslu, jak zajistit eh, odpovídající pracovní podmínky pro všechny pracovníky v EU. Co ještě můžeme udělat, abychom zajistili rovnou, rovné odměny a stejné pracovní podmínky pro všechny občany EU a jak můžeme e, e, do toho integrovat i sociální partnery. Děkuji. Děkuji. Mm. Děkuji, pane předsedo, také já chci přivítat na ministr. Petra a e, zopakovat to, co řekla kolegyně Harkin. Totiž lidé potřebují vidět, že Evropská unie mm, funguje a bez ohledu na jejich sociální situaci. Můžete se vyjádřit k tomu, jak vidíte své priority, um, co se píše, e, co týče pilíře sociálních práv? A jak to, co děláte, zda to tady pomůže tomto návrhu. Také mě, mě zajímalo to, co říkáte eh, k romské strategie sociální inkluze a zdraví a bezpečnosti, protože eh, začínáme mít pocit, že to je něco, čeho se ministři spíše chtějí zbavit, než aby to dále rozvíjeli. Také jste hovořil o prevenci, o nových dovednostech transformaci, no, to přechodné fáze e, související s digitální ekonomikou. V tomto výboru se díváme tedy na, e, tu, na ten přechod e, se týče energetické účinnosti, celou tu transformaci ekonomiky, aby byla ekologičtější a udržitelnější. Chci, abyste řekl něco Eh, k těmto dvou sektorům, eh, novým znalostem a dovednostem, novým pracovním příležitostem, všem změnám, které, se, které budou probíhat v této oblasti. A my jsme jako parlament připraveni s vámi spolupracovat na rozvoji dalších eh, myšlenek, co se týče například nových znalostí a dovedností to je věc, kde jsme eh, v tomto výboru vedli významnou množství práce. Děkuji vám. Co EFDD, eh, tady nikdo není. Dominik Melton tady také není, takže přejdeme eh, hned tedy k části dvě. Elizabeth Morašatě má slovo, prosím. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za to, že jste nás poctil svou návštěvou a za to, že jste tu představil svou vizi programu slovenského předsednictví. A já si dovolím tři otázky. První se týká revize směrnice o vysílání pracovníků. Tady znovu narážíme na problém, který jste sám zmínil, že je potřeba eh, zabránit rozštípenosti, fragmentárnosti. Takže co chcete dělat v rámci rady, aby se tomu předešlo? Protože zatím se spíš hovoří, o, slyšíme tedy to, co se říká o, o opozici proti té žluté kartě, spíš e, než e, o skutečné vůli postoupit e, ve věci této směrnice, která přitom představuje skutečně základní kámen sociální Evropy. Druhý bod se týká jak ví, profesního rozvoje. Vy jste eh, rovněž tento mm, bod zdůraznil. Deset těch eh, deset eh, dnes nejpopulárnějších profesí dřív vůbec neexistoval. Takže to je jakýsi skutečně závod s časem jak chcete za slovenského předsednictví tento závod s časem eh, vyhrát nebo aspoň držet v něm eh, krok, abychom byli schopni rekvalifikovat dnešní nezaměstnané. A třetí otázka se týká sociálních eh, fondů, které pomáhají k znovu začlenění nezaměstnaných do trhu práce. Jste připraven je hájit, aby nedošlo k aby skutečně lidský kapitál zůstal naším ohniskem pozornosti, aby nedosta, nedocházelo k odklání prostředků jinam. Jetzt folgt Michaela Jojdrova. Michála. Je Michála Šoudrová. Pane ministře, jsem velmi ráda, že jsem si vyslechla eh, váš přístup eh, k této agendě. Eh, myslím, že jste pokryl zásadní témata. Já mám tedy dva dotazy. První, nemohu se vyhnout velmi diskutované směrnici o vysílání pracovníků. Vy jste hm, tady přednesl svoji ambici Eh, získat určitý konsenzus, pokusit se o konsenzus, o východisko z této situace, kdy zde je jedenáct stanovisek eh, žlutých karet, eh, nesouhlas na jedné straně, členských států a na druhé straně komise, která se trvává na svém stanovisku. Eh, chtěla bych se vás zeptat, zda můžete už dnes říct, jakým konkrétním směrem, eh, jaký návrh koncenzuální by se dal eh, předložit a zda uvažujete Eh, či zda předložíte přehled o implementaci, implementa, eh, implementační směrnice z roku 2014, protože my víme, že teď v červnu 2016 byl deadline, členské státy implementují a my jsme jednu z výhrad měli eh, tu, že právě neproběhlo vyhodnocení implementace a proto jsme považujeme tuto novou směrnici za předčasnou před vyhodnocením implementace stávající rámci legislativy pro vysílání pracovníků. Čili dotaz je, zda počítáte s tímto eh, vyhodnocením. Eh, a druhá otázka směřuje k tématu eh, slaďování rodinného a pracovního života. Mm, já velmi děkuji za to, že toto téma chcete zvednout. Hovořil jste o modernizaci. Já bych vás chtěla upozornit na to, že považujeme a v některých eh, zprávách, jak už jste zde zmínil, tu posledně také zmíněno to, že není doceněna práce rodičů, kteří se starají o děti. Eh, jeden z rodičů pracuje, druhý se stará. Zkrátka eh, práce doma, práce pečovatelů, rodičů, kteří se starají, není dobře ohodnocena. Eh, chtěla bych se vás zeptat, eh, zda máte nějaký konkrétní návrh třeba právě v oblasti slaďování eh, rodinného a pracovního života. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. A nyní Vilja Blinkevičute. Děkuji. Pane ministře, Děkuji za to, že jste navštívil náš výbor. Slovensko přebírá předsednictví ve velmi eh, náročné době. A proto vám přeji co nejvíc úspěchů z celého srdce. My jsme pracovali na problematice zaměstnanosti mladistvých. Přišli jsme s určitými opatřeními v rámci programu Záruka pro mladé, ale nemyslíte si náhodou, pane ministře, že spousta mladých lidí, kteří nemohou najít práce a opouštějí Evropskou unii, emigrují někam jinam, případně se přesunou do jiných zemí, je ovlivněna také tím, že neumíme vyřešit problém chudoby dětí. Jedno ze čtyřech dětí v Evropské unii žije v bídě. To je opravdu velmi eh, špatné. A mě by zajímalo, co Slovensko dělá v tomto ohledu. Další věc, kterou zmínili kolegové, se týká toho, že náš výbor a výbor FEM společně schválili vyjádření k harmonizaci rodinného a pracovního života. Já ráda slyším, že na to téma chystáte konferenci, ale co konkrétně můžete udělat pro tuto věc za eh, slovenského předsednictví? My, jakožto Evropský parlament, jsme požádali komisi, aby odprezentovala návrh čtyřech směrnic, které jsou v tomto ohledu velmi důležité, které mohou významně přispět k harmonizaci rodinného a pracovního života. A konečně eh, moje země, Litva a obecně také tedy Evropská unie mm, jsou velmi zainteresovány na tom, jak dopadne směrnice o vysílání pracovníků. Nicméně země, které s námi sousedí, tuto směrnici, za práci na této směrnici zablokovaly. Nemyslíte si, že my bychom měli otevřít diskuzi na téma, proč se to děje? Jestli zatím náhodou není neochota vyplácet řádné mzdy neochota řešit problematiku eh, diet a podobně. To je tady něco, co musíme řešit. Děkuji. Mm, děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já vám také chci popřát hodně úspěchu pro vašeho předsednictví. Um, nizozemský předsed, předal předsednictví a máte toho ještě před sebou hodně, takže vám přeji hodně úspěchů ve, va- vaší práci. Byl jsem tady rád jsem slyšel, že co se týče posuzování evropské spolupráce v sociální oblasti, tak je to velmi důležité. sociální otázky mají význam pro Evropu. Moje otázka je, bo jste řekli, že 2. září pracovní skupina rady bude řešit návrhy eh, k směrnici o vysílání pracovníků. Máte jasnou představu Eh, očekáváte nebo jste optimističtí, co se týče nalezení řešení během vašeho předsednictví? Eh, v každém případě bude nutné dosáhnout kompromisů, ale já bych eh, chtěla slyšet váš názor. Pak ještě jedno téma, to jste nezmínil. Vy jste hovořil o boji proti bídě, ale měli bychom se také zamyslet nad strategiemi jak je možné přispět k tomu, aby um, eh, zaměstnanci mohli zvýšit svoji kupní sílu, tedy zvýšení platů. Protože oživení hospodářské v Evropě ještě není dostačující. Myslím, že by mělo dojít posílení sociálního dialogu, aby došlo ke zvýšení plat. Tu pan Kukman. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře, také já vás chci srdečně přivítat na dnešním zasedání tohoto výboru. Jak eh, řekl eh, pan předseda hned na úvod, tak je důležité mít příležitost diskutovat s ministrem, členem vlády předsedající země, která bude stanovovat priority Eh, v politice zaměstnanosti a mnoha dalších otázkách, jak jste zmínil ve svém příspěvku. Já mám dvě otázky, o tom už mluvil, směrnice o vysílání pracovníků. Mm, kolegyně Šojdrová to zmínila. Eh, myslím, že dávat si za cíl dosažení koncenzu jednotné stanoviska všech členských zemí Unie je příliš ambiciozní. Buďme, zůstaňme na zemi, dávejme si reálné cíle ta stanoviska jsou velmi různorodá. Mě by zajímalo, zda slovenské předsednictví má nějakou strategii, taktiku, nějakou vizi, návrh nebo tajný recept, jak e, tuto otázku posunout dál. To by byl, už to by byl úspěch, podle mě. Druhá otázka souvisí s mojí agendou v tomto výboru. Slovenské předsednictví má ve svých prioritách podporu zaměstnanosti mladých. Nás zajímá, co s podporou zaměstnanosti starších, seniorů. Například podporou podnikání osob starších 50 let nebo rozvoj stříbrné ekonomiky, zvané, jak eh, budeme pomáhat odstraňování věkové diskriminace při hledání zaměstnání. Děkuji vám a přeji vám eh, hodně úspěchů v tom, Sloven, v tom evropském předsednictví. Děkuji. Martina Dlabajová má slovo. Vážený pane ministře, také vás tady vítám. Um, jsem hrdá na to, že um, můžeme komunikovat s naší sousední zemí, která uh, předsedá Evropské unii. Já mám tři takové rychlé poznámky. První už byla zmíněna mojí kolegyní Marian Harkin, týká se záruky pro mladé. Moc si vážím toho, že vaší prioritou je přeskoumat efektivitu záruk pro mladé, protože musíme opravdu se dívat na konkrétní výsledky, na konkrétní přidanou hodnotu těchto programů a podívat se, jestli efektivita tam byla předtím, než budeme zvyšovat jakékoliv finance. Já doporučuji, abyste se podíval také na konkrétní připomínky a doporučení od Evropského účetního dvora, který se tímto tématem velmi intenzivně zabýval. Eh, mým druhým bodem eh, je otázka dovedností a kvalifikací. Jedním z velkých cílů evropské politiky a i slovenského předsednictví je propojování dovedností a vzdělávání s požadavky trhu práce, je to téma, kterým já se zabývám od začátku svého působení v parlamentu. A jde mi o to, aby byla intenzivnější spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, průmyslem, podniky. A zaměstnavatelé by měli být více zapojeni do komunikace s veřejnými institucemi, i proto, abychom lépe pochopili, jaké budou požadavky na budoucí dovednosti. A také propojení teorie a praxe ve školství. A vy s tím máte i nedávnou zkušenost právě ve vaší zemi. Bylo by zajímavé trošku posílit výměnu dobré praxe, podívat se na to, které země co jak dělají a opravdu pracovat s těmi konkrétními příklady dobré praxe. Zajímá mě také, jak budete eh, motivovat členské státy, aby aktivně implementovali agendu Evropské komise pro nové dovednosti. To bude určitě na pořadu vašeho předsednictví. Poslední otázka se týká toho, co už bylo několikrát zmíněno, Ehm, a to je revize směrnice o vysílání pracovníků a věci s tím související. Eh, Slovensko ve svém programu předsednictví v Radě EU, ale také v dřívějším předsednictví eh, zemí eh, V4, Vyšegrádské čtyřky, zdůrazňovalo podporu volného pohybu osob a služeb a zjednodušování všech pravidel. Slovensko bylo také jednou ze zemí, které zasely Evropské komisi svá odůvodněná stanoviska k návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků. Vy víte, že naší hlavní prioritou by mělo být zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie. Dá se samozřejmě očekávat velmi napjatá, politicky citlivá debata, takže podobně možná jako eh, kolega Kukan se ptám, jaký tajný recept má slovenská vláda a ví už slovenská vláda, jak se vůbec k revizi při jednání hrady postaví. Jinak vám moc děkuji, doufám, že tohle není naše poslední setkání, že se budeme setkávat častěji a, jak říkáme u nás, zlom vás. Sofia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem-vindo, Sr. Ministro, nesta primeira... pane ministře, na tomto prvním zasedání jednom z mnoha tohoto výboru. Těšíme se na další spolupráci s vámi. A chci se vás zeptat na dvě věci. Jednak pozitivní zpětná vazba k ohledně opatrnosti z hlediska tedy vnímání občanů Evropské unie, to, že musíme podporovat uh, image Evropy. A já jsem um, e, zpravodajkou jako parlamentu k evropskému semestru, tedy pokud jde o zaměstnanost a sociální aspekty. A um, v březnu se parlament vyjádřil jasně. Příští týden budeme mít zprávu o, schválen, eh, o hodnocení evropského semestru. A podporujeme rovnováhu mezi ekonomickou a sociální eh, stránkou eh, tohoto semestru. To, jak se jsou zapojeny jednotlivé výbory, se liší. My vnímáme věci trošku jinak, než je může vnímat třeba rada. A až to, když jdeme eh, domů, tak samozřejmě jsme zaplaveni různými ekonomickými eh, návody, eh, cestovními mapami a tak dále. Ale ta sociální dimenze se z toho často vytratí. Proto je důležité, aby tyto dvě věci šly ruku v ruce, aby takto se postupovalo i na úrovni jednotlivých formací rady. Protože bez lidí a bez sociálního aspektu, bez sociální dimenze není eh, žádné hospodářství. Musíme rovněž zajistit kontinuitu. Podívejte se na eh, ty obrovské úrovně nezaměstnanosti, zejména mezi mladými a dlouhodobá nezaměstnanost. Stárnutí populace je také problém. A tyto problémy ty nepostihují jen eh, mladé lidi a budoucí, eh, ale také budoucí generace. A když se bavíme o sociální Evropě, zajímalo by mě, pane ministře, zda budete hájit a prosazovat sociální dimenzi Evropské unie. A ještě jedno téma, a tím je Brexit. Pane ministře, asi se musíte začít připravovat na vyjednávání o Brexitu musíme zajistit, že naši občané, kteří momentálně pracují ve Velké Británii, budou chráněni a obráceně. Tak, aby tato diskuze neprobíhala pouze na úrovni vládní, protože se týká všech Evropanů. Takže se chci zeptat, jestli máte nějaké vyjednávací strategie k Brexitu. Dovolte mi, a ještě Děkuji. felvetették ezt a témát, ez a kiküldetés lett volna, hogy a szlovákán... Žení kolegové už se e, eh, zmínili e, směrnice o vysílání pracovníků, jak e, bude Slovensko tedy řešit ten rozpor Druhá otázka z mé strany. Já jsem četl v programu, že je tady i takzvaný evropský akt přístupnosti. Zda tedy v tomto směru se také něco plánuje. Otázka, jaké má slovenské předsednictví cíle v této oblasti? za toho půl roku, co by, čeho by eh, Slovensko chtělo v této oblasti dosáhnout jako předsednická země. To se týká všech občanů Unie, protože bezbariérový přístup k produktům a službám, to je věc důležitá pro všechny. Děkuji. Um, thank you, chair. Děkuji. Vážený pane ministře, je mi potěšením se s vámi znovu setkat po té, co jsme eh, se potkali poprvé v Bratislavě, byl jsem součástí oficiální delegace tohoto výboru, která vás tam navštívila. Děkuji za tento úvod, děkuji za vaše připomínky. Kolegové tedy také správně zdůraznili, že máme před sebou rozsáhlou spolupráci na celou řadu témat. Já sám bych rád od vás slyšel, do jaké míry je možné, případně nezbytné eh, zavést fond pojištění pro případ nezaměstnanosti, který by ulevil zemím, jež se potýkají s vysokou nezaměstnaností v důsledku asymetrických eh, výkyvů v zaměstnanosti. Existence takovéhoto fondu by výrazně přispěla k posílení vnitřní soudržnosti. Italský ministr hospodářství přišel s tímto návrhem, byl to velice zajímavý návrh, který se opírá o současné znění smluv. Já eh, si myslím, že zavedení takovéhoto schématu je důležité nejenom z makroekonomického hlediska, je důležité také politicky, protože by to ukázalo evropským občanům, že Evropská unie přijímá konkrétní opatření. A já bych rád věděl, jestli slovenské předsednictví hodlá uspořádat diskuzi na toto téma, například tedy na úrovni mezivládní, a zdali hodlá prodiskutovat i záležitosti, které z toho vyplývají, například to, jak takový fond financovat. Děkuji. Vielen Dank jetzt. Děkuji. A nyní Šabi López. Děkuji. Vítejte, pane ministře, je mi potěšením vás tady vidět. Já se chci zeptat eh, na něco, co souvisí s digitalizací. Jakou konkrétní strategii v této věci máte? Je to téma, které dobře známe, které se opakuje digitalizaci často lidé považují, považují za hrozbu. Nicméně například minulý rok se rozšířily takové zvěsti, že 15 milionů pracovních míst je ohroženo právě tím, jak postupuje digitalizace. Na digitalizaci tedy nelze pohlížet jen jako na něco pozitivního, co přispívá k oživení ekonomiky. Třeba si uvědomit, že celé segmenty společnosti jsou tímto vývojem negativně ovlivněny. A viděli jsme, jak ti, kteří zaostávají z tohoto hlediska, reagují. Jak zareagovali tedy v těch nejnovějších volbách. Otázka tady zní, jak vytěžit co nejvíc z pozitivních aspektů digitalizace, pokud jde o posílení interního trhu. Nicméně zároveň zaručit slušné pracovní podmínky těm, kteří tedy pracují v oborech, kde digitalizace není. Vy jste eh, řekl, že vaše předsednictví se zabývá touto strategií. Já bych rád slyšela konkrétně, o jaké nápady a aktivity půjde během měsíců vašeho předsednictví? Takže před několika dny jsem hovořil s ministrem práce mé země ve Francii a položil jsem otázku ohledně toho, co se děje dnes, tedy ohledně zvýšení kontrol ve Francii ohledně respektování práva v otázce vnitřního trhu, volného pohybu, cestujících i vysílaných pracovníků. A on mi řekl, že ano, že byly zvýšeny tyto kontroly, ale že eh, jsme si tím uvědomili, že eh, ten, ten úkol je ještě větší, než jsme si mysleli. A že firmy, které nes, nerespektují eh, zákon, že jich je ještě více těchto případů, než jsme vůbec tušili. A takže je to možná v důsledku nedostatku koord, evropské koordinace v otázce kontroly. Přitom jsou to poměrně jednoduché kroky, které by mohly by být přijímány poměrně rychle. A mě by zajímalo, jaká je vaše agenda v této, v tomto tématu. Důležité diskuze mezi ministry práce vás čekají, takže se chci zeptat, jestli je to na pořadu jednání a jestli máte nějaký návrh lepší koordinace inspekcí abychom mohli eh, s nějakým způsobem řešit, eh, najít nějaký lék na tuto situaci na evropské úrovni. Děkuji. A nyní Lipto Beránke. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Tady jsem. Děkuji, pane ministře, za to, že jste se sem dostavil. Já jsem se právě vrátila z Bratislavy, takže já mám velkou radost, že máme slovenské předsednictví. Mám dvě otázky, jedna je spíš takový apel. Myslím, že teď, když jste poslouchal mé kolegy, jistě už je vám jasné, jaké obavy budí revize směrnice o vysílání pracovníků. Naše názory i na půdě tohoto výboru se výrazně liší, ale já myslím, že je důležité, abychom nedopustili rozdělení Evropy na východ a západ v tomto ohledu. To znamená, že je třeba spolupracovat i s národními paslanci, nejenom s těmi, kteří zablokovali další vývoj, ale i s těmi, kteří tak neučinili. A já jsem přesvědčená, že vy, jakožto předsednictví ze země střední Evropy můžete hrát velice důležitou úlohu jakožto moderátor této debaty. Můžete předejít případnému rozštěpení. A za druhé, iniciativa na téma zaměstnanost mladiství. Já jsem byla ráda, když jsem slyšela, že se zmiňujete o postavení mladých, mladých lidí z marginalizovaných společenství. My jsme přesvědčeni o tom, že je třeba přijít s konkrétními iniciativami zaměřenými na marginalizované skupiny obyvatel, jako jsou například Romové. A mě by zajímalo, jestli předsednictví eh, zahrne tento aspekt i tedy do toho procesu přeskumu a přehodnocení nástrojů záruky pro mladé a zaměstnanosti mladých. Děkuji a nyní tedy na závěr dávám opět slovo panu ministrovi. Thank you, wel, voorzitter. Dank Děkuji. Pane předsedo, děkuji kolegové. Já si myslím, že dosáhnout pokroku na, u tématu směrnice o vysílání pracovníků bude velmi obtížné, takže pro mě bude zajímavé to sledovat. Totež se týká problematiky zpřístupnění pracovních míst pro osoby s postižením. Uh, říkal jste, že v tomto ohledu chcete především odstranit finanční a byrokratické překážky, které panují a se kterými se potýkají malé a střední podniky. Nicméně já tady nevidím jasnou návaznost mezi těmito dvěma tématy. Jestliže máte malý střední podnik nebo jakýkoliv podnik nebo dejme tomu obchod, který je otevřený pro všechny, dokonce i osoby s postižením, Co to znamená? E, znamená to, že odstraněním překážek e, bude e, podnik fungovat efektivněji, bude mít větší zisk, víc zákazníků. A pokud jde o myšlenku lepší přístupnosti, je třeba, aby to usnadnění přístupu bylo již zohledněno ve stádiu projektování nějakého zařízení. Spojené státy jsou důkazem toho, že to takhle fungovat může. A já bych také ráda slyšela důkladnější vysvětlení toho, co jste myslel konkrétně tím odstraněním finančních a administrativních překážek. Já už jsem totiž slyšela tolik výmluv, že tady mě zajímá konkrétní fakta. Za Minister. Diskusi, pane ministře. My jsme v se eh, zabývali různými tématy. Asi by nás napadly i další otázky, ale myslím, že teď byste měl mít možnost eh, odpovědět na to množství otázek, které tady padlo. Děkuji za slovo. Začnu tím, že jsem velice mile překvapen, když jsem odjížděl ze Slovenska, tak e, řada novinářů i takzvaní kvazi politici říkali, že v Bruselu ještě budou prázdniny a nebudou mít s kým mluvit. Takže jsem mile překvapen. Děkuji za přivítání, za to, že jsme tady, že projevujete zájem o tematiku, která e, které jsou eh, mm, definovány jako priority pro slovenské předsednictví. To je jedno velké pozitivum. Možná toto je ten první předpoklad, eh, jak měnit mediální obraz Evropské unie a jejich institucí, což je jeden z cílů eh, toho, čeho chcem, co chceme nabídnout v rámci předsednictví. Vy jste položil mnoho otázek, já se mluvám, nemohu jmenovat všechny, kdo položili otázku, ale pokusím se ty odpovědi zaměřit na některé priority a odpovědět v rámci toho na vaše otázky. Pokud bude třeba v druhém kole, jsem připraven být konkrétnější. Nedá se začít ničím jiným, než tím, že dva roky eh, před eh, nájemním předsednictvím jsme velice intenzivně diskutovali v rámci předsednictvého tria Holandsko, Slovensko, Malta. Půl roku je tak krátká doba, že není možné e, řadu věcí otevřít a dokončit vzhledem na e, potřebu hlubšího dialogu, hlubší komunikace. A právě proto, a já jsem se snažil ve svém úvodním mm, vystoupení poprvé, e, být relativně dost konkrétní a navrhnout širší obraz, zároveň ale pojmenovat e, Eh, a říci, že jsme pokračovatelé mnohých legislativních, nelegislativních řešení, které otevřeli před námi kolegové z Holandska. To ani jinak nejde. A já předpokládám, že po nás budou takto postupovat kolegové z Malty. Já vidím, že je tady pan ministr, mm, budu mít zájem s ním i individuálně hovořit, aby ty cíle, které nebude možné z časového hlediska zabezpečit v rámci půlročního období, tak aby pokračovaly, aby se eh, pak řešili v dalších období. K otázce ambice měnit, změnit ten obraz. Pokusím se částečně odpovědět na to, jak bychom to chtěli udělat. Podle mého názoru, a to je názor předsedající země se jednotlivé instituce Evropské unie musí více přibližovat lidem. Přístup Slovenska k základním prioritám, ať už legislativním nebo nelegislativním, je proto podmíněn tím, že na Slovensku se budou k těmto zásadním tématům eh, konat i odborné konference bude probíhat sociální dialog, budou se vyjadřovat odborníci, zároveň bude ambice předávat ty výsledky, doporučení a závěry i veřejnosti, nejenom slovenské, ale evropské. To znamená, zvojujeme to a víme, proč je to nevyhnutelné. E, e, ty konkrétní věci je třeba projednávat daleko víc na odborné úrovni se sociálními partnery, pak to může přinést jistý výsledek. Já mám dobrou odezvu z neformálního summitu. Myslím, že jsme dobře zvolili téma digitalizace a vliv na, ne na technické záležitosti, ale na lidské zdroje, na člověka, na pracovní právo, které s tím bezprostředně souvisí. I samotná zkušen, skutečnost, že tam bylo 90 přítomných ministrů mě přesvědčila, že jsme zvolili téma, které je aktuální v každé zemi, které je důležité do budoucna, abychom na, my se na otázky, které se klademe, hledali odpovědi. A budu konkrétnější. Po 20 letech jsem si dovolil v rámci neformálního setkání ministrů zorganizovat v kontextu Eh, tématu i výjezd do konkrétní fabriky, kde jsme se sešli, hovořili s lidmi, s managementem, jak se změnily podmínky po zavedení robotizace, digitalizace, kolik lidí pracovalo předtím, kolik lidí tam pracuje nyní, co se stalo s těmi, kteří museli skončit, protože jejich práce zanikla, nebo jejich řemeslo, nebo ta technologie, kterou předtím používali. Další příklad, jak to chceme udělat a znova i moji kolegové, se kterými jsem eh, měl možnost mluvit, to přivítali. To možná neobvyklé, ale vzhledem na čas, potřebu a možná i ambici, kterou jsem, eh, které jsem předtím mluvil, to považuji za velmi důležité. Takže jak být konkrétní, je to spojení teorie s praxí. legislativy s konkrétním výkonem v jednotlivých továrnách, kde se ta řešení bezprostředně e, dotýkají lidí a lidských zdrojů. To je možná cesta a to krátké období, které máme za sebou, to, co máme před sebou, mě přesvědčilo, že to je asi dobré. Tím dávám také odpovědi na některé otázky, které tady padly. Jak chcete některé věci naplňovat? Opakuji ještě jednou, být blíže k lidem. To se týká i Bruselu a všech institucí, které jsou tady. Jsem přesvědčen, že mi dáte za pravdu a navrhuji i konkrétní výsledky, které s tím souvisí. Další věc, stejně jako na každé národní úrovni i na úrovni evropské, je důležitý sociální dialog. Bez sociálního dialogu se těžko hledají možné kompromisy a když se tady mluví o otázce směrnice, a k tomu se ještě vrátím, neměl jsem problém souhlasit na souhlas evropským odborářům, že uspořádáme v Bratislavě konferenci k tématu e, směrnice a že budeme zájem i tam vést sociální dialog. Když možná ne všichni zaměstnavatelé, nejen odboráři mají stejný přístup k této směrnici, mm, Poslední hlasy jsem zachytil z Německa, že, kde zaměstnavatele tvrdí, že směrnice je vlastně zbytečná. Právě proto je o tom třeba diskutovat a mluvit o tom, protože i všechny tyto skutečnosti nasvědčují tomu, že ten dialog je velice potřebný. To znamená, že sociální dialog, to je další nástroj, eh, který bude rozhodující v rámci slovenského předsednictví bez ohledu na to, zda to eh, může nebo musí skončit pozitivně. Bez komunikace se ta směrnice nedostane dál. Možná je to spíše zbožné přání, že dostaneme tu směrnici do pozice, eh, že eh, spatří světlo, svět, světlo světa, ale co je nevyhnutelné udělat v souvislosti s tou směrnicí, to už jsem naznačil. Pan Kukan položil otázku, jaké kroky. No, v první řadě bylo třeba počkat na rozhodnutí komise po těch jedenácti eh, žlutých kartách s ohledem subsidiarity, jaké zaujme stanovisko. To už máme. Mm, na základě toho začíná pracovat pracovní komise, která eh, v intencích toho zvolí další postup komunikace a my musíme přenést tu komunikaci mezi sociální partnery, jak jsem naznačil, i formou těch konferencí. Mm, já osobně Mm, si dělám takový názor na, eh, ve čtyřce, kde se sejdou čtyři státy a jedna z témat je směrnice, že moji kolegové z Polska, Česka, Maďarské jsou důležitým faktorem, je třeba se o tom bavit, kde je ta cesta, která by mohla být průchodná. Myslím, že to může být i otázka mm, v červenci Ehm, vstoupila v platnost jedna novela této směrnice. Možná jsme měli nechat půl roku, mm, tři čtvrtě roku prostor praxi a možná by více zemí eh, by změnilo mm, stanovisko, co ta aplikace přinese, protože jdeme jistým způsobem do neznáma. Přijímáme jedno opatření, další opatření, aniž bychom eh, vyhodnotili aplikaci a účinnost těchto věcí. Jsem si vědom, že eh, v Evropě ještě nebylo mnoho problémů, kdy se diametrálně eh, proti, nebo rozdělila Unie na staré a nové eh, země. To je politicky citlivé, je to třeba zohlednit. Není možné násilím něco prosazovat. Já jsem osobně přesvědčen, že dialog, komunikace i se sociálními partnery Eh, je třeba poslouchat i ty státy, které mají problém, zda se dá najít kompromis, který by zabezpečil, aby ta směrnice byla přijetá. Nikdy jsem nepochyboval, že ta směrnice je potřebná, ale důležitý je konsensus obsahu. A k tomu směřuje to úsilí některé konkrétní kroky, které jsem pojmenoval, co se týče postupnosti když jsme měli první setkání eh, vláda Slovenské republiky, Evropská komise, pan Juncker, paní Tysen mě oslovili. Jako první téma mm, společného setkání byla směrnice o vysílání pracovníků. Už jen to dává tomu tu váhu nebo potřebu eh, řešit tyto problémy. dovolíte, abych byl věcnější, protože mluvím spíše jako Eh, politik než jako ministr předsedající země. Hmm, hmm, pokusím se zaujmout stanovisko k otázkám, které tady padá. co se týče klíčových poselství předsedající země k těm problémům. První přístupnosti. Klíčové poselství, to eh, hlavní, eh, které chce slovenské předsednictví realizovat přeskoumání možnosti Eh, dosažení všeobecného přístupu v rámci rady. Možná je to málo, ale je to důležité pro další postup. Eh, je to komplexní záležitost, vyžaduje to expertízu v některých oblastech, značné konzultační, koordinační činnosti v jednotlivých členských zemích. Předsednictví považuje dobrou spolupráci i s Evropským parlamentem za klíčovou pro pokrok v této oblasti. Já jsem velmi rád, že ta spolupráce je. Mm, svědčí o tom zájem tohoto výboru i dalších a proto čekám, že ta spolupráce by se měla promítnout do konkrétních kroků směrem k radě, ke kompromisům. To do jisté míry souvisí s otázkami, které tady zaznívaly v této problematice. Evropský semestr a klíčové poselství je úplně jasné. Evropský semestr obsahu, zahrnuje celou řadu konkrétních věcí. V některých oblastech se trošku čekalo na Brexit a jaké závěry pak udělat. Přiznám se, že jsem plný očekávání, tedy e, vzhledem k bratislavskému samitu lídrů mám konkrétní informace, že pan premiér konzultuje s ostatními státy, s lídry a já reálně předpokládám, že tento summit musí přinést řadu odpovědí na otázky, možná i konkrétních a bezprostředních, jako je podpora zaměstnávání mladých, což je jedna z priorit. To může být jedna z dalších výzev, která e, z tohoto summitu nejenom opatření směrem Brexitu, ale k vlastním občanům. Eh, jak tedy dále finančně podporují, jak dále pokračovat v oblasti pozitivní diskriminace směrem k eh, mladým lidem s cílem je zaměstnat. Vysílání pracovníků, já jsem naznačil řadu věcí, které s tím úzce souvisí. Já se přiznám, že vedu individuální konzultace se svými kolegy, ale jsem optimista řík, říkat, že v prosinci budeme schopni to považovat za průchozí, to by asi bylo příliš smělé, ale rozhodně budeme komunikovat na širší bázi. Já jsem naznačil potřebu odborníků, sociálních partnerů, kteří jsou v této oblasti velmi důležití. My držíme pozici Slovenska, držíme národní pozici, zároveň děláme všechno pro to, aby v době předsednictví ta problematika, ten posun byl co největší směrem k přijetí této směrnice. Myslím, že to jsem jasně řekl, i na tom také trvám. Co se týče pilířů sociálních práv, Očekávám, že eh, v říjnu přijmeme společný postup výboru pro zaměstnanost, výboru pro sociální ochranu a posuneme se dál v této problematice. Říkal jsem to ve svém úvodním vystoupení. Agenda eh, eh dovedností, to je otázka, která eh, se týká ke toho, že je věnovat, nutné věnovat větší pozornost měnícím se podmínkám na trhu práce, včetně digitální gramotnosti, celoživotního vzdělávání. Nemůžeme se dostat do situace jako před 200 lety, eh, kdy lidé rozbíjeli stroje. Stroje považovali za své nepřátele, protože jim brali práce. To byly utopičtí socialisté. Dnes jsme dále my se systematicky připravujeme na změny, hledáme způsoby řešení, jak rekvalifikovat, jak připravovat lidi, kteří ztratí práci z důvodu digitalizace a naopak, jak připravovat ty, kteří převezmou to žezlo a budou vykonávat práci, která s tou digitalizací a novou technologií souvisí. My jsme ehm, Bratislavě zadali odborníkům úkol pracovat hrubší analýzy. Já jsem přesvědčen, že v průběhu tohoto půl roku budou doporučení, jak dále v této oblasti i legislativně postupovat. Důležité je připravit analýzu, protože některé vystou, výstupy hovořili o tom, že během několika desetiletí se může ve světě dát do pohybu 400 milionů lidí kterých se dotkne přímo vliv robotizace a nových technologií a proto musíme být objektivně připraveni na toto. Co se týče sociálního zabezpečení, tak již bylo řečeno, že se trošku čekalo na Brexit. Bychom měli asi jiné priority, kdyby ehm, ne, ne, ne, nebyl býval Brexit pyšný. To by asi souviselo s Eh, s agendou eh, práce a rodinu. Eh, nyní je to jinak. Nyní lídři musí jasně dát jasnou odpověď, jaké budou vztahy s Británií. Mezitím ale otázka koordinace systému sociálního zabezpečení musí pokračovat, protože to je dlouho očekávaný návrh. Je nutné, aby zohlednil všechny tyto změny, které souvisí s výsledkem referenda na ostrovech. A pokud jde o téma když se týká zaměstnávání mladých, k tomu už jsem se částečně vyjádřil. V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější pokračovat. To znamená nadále pomáhat, hledat finanční prostředky a možná i včetně změn některých fondů, jež by se přesunuli za, na tento účel. Dosavadní zkušenosti, tam bych mohl dlouho hovořit o našich vlastních zkušenostech, protože dnes jsme 2% nad průměrem, ale z 83 tisíc mladých lidí, kteří byli nezaměstnaní na Slovensku ještě před 2,5 eh, lety, jsme na úrovni teď 30 tisíc. A to je především díky pomoci těhem, těchto fondů, jež jsme obdrželi od Evropské komise. A co je ještě důležitější, je důležité měřit účinnost. Šli jsme jen do projektu toho eh, charakteru, tedy, které mají dlouhodobý účinek. A to takový, že 84% mladých lidí, které jsme zaměstnali díky těmto programům, skrze tyto projekty, tak po uplynutí té, toho motivačního období, tak 84% z nich zůstalo nadále eh, v tom eh, zaměstnání, které jim bylo naleženo přes fond. To znamená, že se jim podařilo ho přesvědčit a je nechal i bez podpory. Takže proto je důležité v těchto projektech pokračovat, bude to jedna z nosných priorit našeho předsednictví a já předpokládám, že dojde i ke změně finančních toků za tímto účelem v dalším období. Nechtěl jsem samozřejmě vyčerpat úplně všechny odpovědi na všechny otázky, pokud je potřeba ještě na něco reagovat konkrétněji, jistě mohu. Všem nové legislativní návrhy v průběhu toho, půl roka asi nebudou. Je důležité teď pracovat na tom, co už je rozplánováno, s čím už se reálně počítá, a to včetně závěru říjnové Rady ministrů práce a sociálních věcí a rodiny, aby tedy šli do implementace, aby šli do procesu. A hodně mohou pomoci odborné konference, které k těm prioritám máme zájem pořádat, aby se ta témata maximálně přiblížila lidem, aby o nich lidé věděli, aby oslovili, aby vnímali poslání úlohu jednotlivých institucí v rámci Evropské unie. Děkuji. Vážený pane ministře, velice děkujeme za vaši důkladnou odpověď. Myslím, že to byla skutečně užitečná diskuze. Doufám, že to také není poslední debata, kterou tu vedeme za slovenská předsednictví. A my se nyní budeme věnovat dalšímu tématu, hlasování k souhrnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017. My máme před sebou na stole návrh rady, ve kterém jsou zásadní škrty, zvláště na těch místech, které, kterých jsme se dotkli i naší diskuzí, například tady v oblasti nezaměstnanosti mladých, boj proti chudobě a podobně. V dnešní dopolední debatě na téma rozpočtu všichni členové, nebo tedy celá řada členů výboru jasně řekla, že pokud jde o priority a to, co je nezbytné, potřebujeme lepší finanční podporu. Jak by měla vypadat, to se ještě ukáže, ale já si myslím, že na tomto místě bychom si měli klást otázky, které jsou důležité pro budoucí podobu sociální Evropy. Nemůžeme si dovolit, aby další generace v Evropě eh, se propadli až na dno, potřebujeme i vaši podporu a za to vám také děkuji. A za vaše vystoupení vám děkujeme. A nyní tedy kratoučká přestávka.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 So, können wir... Že? <clears throat> Doufám, že můžeme znovu začít. Dostáváme se k bodu programu číslo 11, souhodný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017. Máme k tomu hlasovací seznam. A začínáme u kompromisního návrhu G. Prosím, hlasujte. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh E. 5, 6, 7, 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Padesát šest nula dva, kdo je pro? Proti? To si musíme ověřit ještě elektronicky. Pět šest nula dva. Doufám, že všichni hlasovali. Hlasování ukončeno. Za PPE je o jeden hlas navíc. Nyní je to v pořádku, takže jsme hlasovali. Zamítnuto. Paní Harkin, já se omlouvám, pane předsedo. Já jsem se zapomněla hlasovací líst kartu. Velmi se omlouvám. A doufám, že to zohledníte. Až se tady bude, až bude třeba hlasovat s pomocí hlasovací karty. Takže je to tedy nezávidění hodá, nicméně budeme muset připočítávat jedničku, jednu osobu. Nicméně na konečném výsledku to nic nemění. 56.02 je zamítnuto. 56, 57. Pro. Proti. Zamítnuto. 5603. Pro. Proti. A to je také tedy odpadá. Ještě jednou se to ověříme elektronicky. 5603. Doufám, že všichni hlasovali. Zamítnuto. 5604. Pro, proti, zamítnuto, ale musíme to ještě ověřit. čtyři všichni hlasovali. Hlasování ukončeno, zamítnuto. 56.37. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 56.05. Pro. Proti. Zdržel se. Musíme to ještě elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni již hlasovali. Hlasování je tím ukončeno. Zamítnuto. 56.22. Pro, proti, zdržel se, přijato. Padesát šest třicet osm nejprve poznámky pro, proti, zdržel se, přijato. 56,06, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 56,07, pro, proti. Myslím, že jsem viděl většinu proti, ale musíme si to ověřit. Takže 56.07 zahajuji hlasování. Doufám, že všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 56.40 pro. Proti. Musíme se to ještě ověřit. Všichni hlasovali, tím končí hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh A 5674 pro, proti, zdržel se, přijato. Padesát šest, padesát devět pro, proti, zamítnuto. 5609 pro, proti, zdržel se, přijato. 5610 pro, proti, musíme to ještě ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 56.39 pro, proti, zdržel se, přijato. 56.11 pro, proti, zdá se, že zamítnuto, ale ověříme si. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Kompromisní návrh B 5675 pro, proti. Takže pro jistotu si to ověříme elektronicky. Kompromisní návrh B Hlasování ukončeno. Kompromisní návrh B zamítnut. 56, 12. Kdo je pro? Proti? Předpokládám, že je zamítnuto. 56, 60. Pro? Proti? Přijato. 5669 a 5628. A tím se dostáváme k 5633, takže pro, proti, zamítnuto. 5613, pro, Padesát šest třináct ještě jednou. Pro, proti, zdržel se, přijato. 56.14 pro, proti, zdržel se, přijato. 56.15 pro, proti, zdržel se, přijato. 56.15 poznámky s ústními pozměňovacími návrhy, kdo je pro, proti, zdrželo se, přijato. 56.17. Pro, proti, zdrželo se. Myslím, že bylo přijato, ale ověříme. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Přijato. Padesát šest šedesát dva pro. Proti. Zamítnuto. šedesát dva poznámky pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 56, číslo. čísla. Kdo pro? proti, zdržel se, přijato. 56.18. Připomínky pro, proti, zdržel se, přijato. 56.68 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh C Ne, ještě 56-19, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh C. 56-76, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 56.42 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 5621 pro, proti, zdržel se, přijato. 5623 pro, proti, zdržel se, přijato. 5673 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5629 pro, proti, zdržel se, přijato. 56, 56 je tím vyřízeno, 56, 31 Takže 56,31 pro, proti, zdržel se, přijato. 56,32 ústní pozměňovací návrhy čísla. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 56.32. Poznámky s ústními pozměňovacími návrhy pro, proti, zdržel se, přijato. 56.35 pro, proti, zdržel se, přijato. 56.43 pro, proti, zdržel se, přijato. 56.51 pro, proti, zdržel se, přijato. 56-55 pro, proti, zdržel se, přijato. 56-63 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh F. Pro, proti, zdržel se, přijato. Tím tedy ten zbytek odpadá. Tím jsme eh, to vyřídili, konečné hlasování není nutné, protože jde pouze o stanovení naší, eh, našeho přístupu. Takže za to já vám děkuji. A nyní se dostáváme dalšímu hlasování. Dohoda provádění dohody Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřenou Všeobecnou konferenci zmínělských družstev Evropské unie, Evropskou federací pracovníků v dopravě a Združení vnitrostátních organizací rybářských podniků na 21. května 2012 ve znění změn ze dne 8. května 2013. Já vím, že mi teď tlumočníci jistě nadávají. a takovýhle tedy rozsáhlý název jsme, myslím, ještě nikdy neměli. Je to pod programu 12 a budeme hlasovat tedy k pozměňovacímu návrhu 1. Kdo je pro, proti? Musíme to ještě ověřit. Dann schauen wir doch mal noch. Der ist abgelehnt. Zamítnuto. Kompromisní návrh E, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Proti? Podle mého názoru zamítnuto. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Proti? Ještě si to ověříme. Neviděl jsem dost rukou, takže hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování ukončeno. 26 k 26. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh H pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh B, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis C, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis D, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak máme Pozměňovací návrh 7, pro? A kde, pardon, omlouvám se. E, takže eh, závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Takže je tomu tak, uzavírám hlasování. 46 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. Gratuluji zpravodaji. Um, někdo uh, proti? Má námitky někdo? Ne. Tomas Mann. Pane předsedo, vy jste právě poděkoval zpravodajce posledního, poslední zprávy. Myslím, že bychom měli poděkovat tomu Hendlovi eh, za jeho vynikající zprávu eh, rozpočtu. Děkujem. So, dann kommen wir zum... Tím přejdeme k um, bodu 13 pořadu jednání Strategie pro evropské letectví. Spravodajem je Ole Christensen. Než si uh, vezme Ole slovo, tak prosím všechny, kdo mají nějaká bilaterální jednání, aby jednali venku v lobby. Ale für den Bericht sollte schon noch jemand da bleiben. Někdo k té zprávě by tady měl zůstat. So, Luftfahrtstrategie für Europa. Takže strategie letectví. Ole Kristensen, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo návrh stanoviska ke zprávě TRAN v strategii pro evropské letectví je v úzké spolupráci s různými e, zainteresovanými aktéry. Já jsem se setkal se zástupci výrobců, e, zaměstnanců, eh, odborů akademiků, Eh, společně s Čelčem jsme eh, diskutovali o zajištění rovných, spravedlivých, spravedlivých podmínek v letectví. Přečetl jsem si jejich návrhy ke sdělení komise a tady vám mohu říci, že, že tady je překvapivá míra konsensu. Oni se shodnou v tom, že musíme být více eh, ambiciozní řešit nekalou konkurenci, abychom dosáhli udržitelné budoucnosti sektoru a zachovali kvalitní pracovní místa a růst v Evropě. Je mojí ambicí jako zpravodaje, abychom měli konstruktivní stanovisko s konkrétními návrhy a vyzvali k vytváření eh, spravedlivé budoucnosti pro evropské letectví. Ve svém návrhu se zaměřuji na pět témat, které je třeba řešit. Jednak sociální dialog, i silní nezávislí sociální partneři a dialog je klíčem. Musíme trvat na konzultačním procesu, posilovat sociální dialog v této oblasti. Považuji ehm, pokles mm, eh, odborů eh, problém a právo eh, se vlučovat do odboru je jedno ze základních práv Evropské unie. Další téma, eh, nové business modely, modely zaměstnání, které se objevily v posledním desetiletí. Některé se používají na zvýšení flexibility a konkurenceschopnosti, Některé se zneužívají, kde si vybírají pravidla a vybíhají se z odpovědnosti ti zaměstnavatele. Toto má negativní vliv nejenom na pracovní podmínky, ale také na bezpečnost a kvalitativní standardy, jako i konkurenci. Proto navrhujeme eh, zákaz eh, programu Pay to Fly a Zero, eh, nulové Zero Contracts. Dále eh, také eh, princip home base eh, měl být řešen. Pak jsou tady dohody se třetími zeměmi, kde musíme trvat na respektování lidských práv a základních úmluv ILO. Další téma je výzkum a vzdělání, kdy hodnotový řetězec závisí na inovacích a dovednostech pracovníků neposlední řadě zdraví a bezpečnost. Měli bychom garantovat všem eh, pracovníkům eh, zdravé bezpečnostní podmí, eh, pracovní podmínky bez ohledu na velikost firmy, která je zaměstnává. A příslušné pracovní smlouvy. Všechna letadla by měly být předmětem pravidelného Eh, dozoru, včetně z hlediska bezpečnosti a zdraví při práci. Také mám další pozměňovací návrhy, které jsou krátké, vzhledem k omezení délky, kterou znáte. Eh, také se těším na vaše komentáře, na vaše příspěvky, konstruktivní, na konstruktivní eh, spolupráce s vámi všemi. Děkuji. Děkuji, Ole. Nyní začneme. Nyní budeme pokračovat v diskusi za EPP. Mm. Děkuji, já bych chtěl poděkovat Olemu za jeho dobré stanovisko. Je e, dobré vzhledem k e, sporům, kterým dochází mezi zaměstnance zaměstnavateli sociálnímu dumpingu, že se mu podařilo se zaměřit především na sociální aspekty. Eh, hlavní aspekty eh, jsou tam řešeny, proto bych chtěl Olem poděkovat za dobrý základ pro další práci. Jsem si jist, že společně vypracujeme kvalitní dokument. Liberalizace letectví na začátku 90. let eh, měl velké dopady. S otevřením trhu stoupla konkurence, především Letecké společnosti jsou vystaveny globální konkurenci, která není vždy za férových podmínek. Nové strategii komise chce mezinárodní konkurenceschopnost evropského letectví posilovat a zajistit kvalitu, bezpečnostní standardy pro cestující. Proto je nutné přijmout opatření Eh, posilování sociální agenty a vytváření kvalitních pracovních míst v letecké dopravě. Musíme mm, zohlednit, že už vznikly nové modely eh, zaměstnávání, eh, pay fly nebo atypické formy zaměstnání. To už o tom jsem mluvil v bodě 4. Tyto nové modely by však neměly být vnímány jenom negativně. Eh, eh, měly by se připravovat předpisy a pravidla, které by zajistily ochranu sociální, vysoké sociální standardy. Je dobré, že v podbodem 5 zpravodaj eh, se věnuje zvláštní situaci velice mobilních zaměstnanců, jejich domácí základny. Je nutné Eh, jasně stanovit, jaké národní předpisy platí v daném případě. Mm, mm, je tady zmíněno desetileté přechodné období a princip doma, eh, domovské základny ještě není plně aplikován. Eh, je třeba odstranit některé mezery v té legislativě. Navrhoval bych Eh, pravidelnou výměnu informací, dohled ze strany komise, členských států, sociálních partnerů, aby se nové trendy zaměstnávání byly včas rozeznány a byly zajištěny spravedlivější pracovní podmínky v letectví. Měli bychom se zaměřovat eh, na mm, další vzdělání. Na bodu 8 to ještě málo. Měli bychom dbát na to, aby kvalifikované, zkušené pracovní síly byly v Evropě. V tomto smyslu podporuji akademizaci dalšího vzdělávání s duálním komponenty. Především eh, rozvoj nových kompetencí a kvalifikací měl probíhat. Eh, co se týče nových eh, strojů, jako jsou drony, vzhledem k digitalizaci a tak dále. Těší, budu se těšit na uh, vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám za EKR. Macokovský. Zlatovský, Čudý. Ist ECR? Niemand? Gut. Für die ALDE habe ich keinen Berichterstatter. Za ALDE nemáme žádného zpravodaje za GUE. Takže přece jen. Takže ještě jednou. Ano. Tohle už je po druhé dnes. Takže já vám děkuji za skvělou práci. Věřím, že budeme vést plodné diskuze a dospějeme k dobrému dokumentu, pokud jde o leteckou strategii pro Evropu tak musíme zachovat vysokou úroveň standardu a vytvářet kvalitní pracovní místa a náš výbor by měl věnovat větší pozornost eh, podmínkám práce a vzít od potaz zkušenosti. Eh, některé postupy mm, leteckých společností mohou mít negativní dopady na bezpečnost. Například organizují školení pilotů podle systému takzvaného pay to fly, kdy piloti musí platit za vlastní školení, za vlastní letové hodiny. Tím pádem kompenzují své e, jsou nízký příjem, že tím, že pracují přes čas. A e, únava pilotů ohrožuje přímo bezpečnost. Bohužel v předchozím komunikaci s parlamentem komise říkala, že zatím e, nemají jasné doklady o negativním dopadu tohoto modelu, což je pochybné prohlášení. Ehm, tento, tyto atypické druhy zaměstnání jsou typické v leteckém, eh, obvykle v leteckém eh, sektoru, jak vyplynulo z publikované v roce 2015. Tato studie zdůrazňovala, byl i silný názor, že systémy pay to fly by měly být zakázány nejen v Evropské unii, ale po celém světě. A já, já doufám, že budeme se moci bavit o školení a pod, pracovních podmínkách pilotů do větších podrobností. Budou... Děkuji. A nyní Rýna Roňáka Rezagoe. Øh, já chci poděkovat za velmi dobrý eh, začátek, velmi dobré východisko. Myslím, že se shodneme na mnoha problémech. Přirozeně jsou tu také rozdíly v tom, jak věci vidíme. Nejsem úplně přesvědčena eh, eh, tím eh, sdělením komise. Komise teď předložila velmi specifické návrhy, jak řešit sociální dumping v leteckých službách. Ovšem čelíme velice vážné situaci. Měli jsme tady návštěvu od celé řady velice zajímavých osob, které nám říkali, jak jsou znepokojeny situací, ať už jde otázky zdraví, řešení nemocí, um, určitého nebezpečí, ztráty pracovního místa v případě kritiky ze strany zaměstnanců. Takže já jsem ráda, že um, se tu říká, že musíme, bychom měli skoncovat s, těm, s těmito nejistými smlouvami. A měli jsme už v minulosti velké problémy a já skutečně chci trvat na tom, že naším východiskem musí být přímá zodpovědnost leteckých společností. Pouze za specifických okolností by tomu mělo být jinak. Jinak eh, nás čekají problémy do budoucna. Musíme jasně definovat, jak určit, jaké je to kritérium, jak můžeme zajistit, že to eh, bude eh, také fungovat pro odbory, aby mohli chránit své podmínky. Bylo by dobré si začít tím, že řekneme, že si uvědomujeme, že musíme eh, postupovat s evropskou legislativou, ale ať mají členské státy větší kompetenci bojovat s těmito jevy už teď. Třeba v mnoha zemích se kladou na letecké společnosti požadavky ještě předtím, než mohou vůbec začít eh, lítat. A měli bychom skutečně trvat na těch dohodách, protože eh, jinak eh, měly by být zrušeny tyto pay-to-fly modely předtím, než mohou začít vůbec provozovat. Těším se na diskuze a jsem přesvědčena, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Děkuji. A nyní Laura Ača, ta tady tady není. Karima Matidle, já se omlouvám. A Jean vystupuje tady místo ní. Ano, děkuji. Ano, já tady jsem já tady zastupuji Karima tady jako stínovou zpravodajku. Podobně jako ostatní, ona by ráda poděkovala zpravodajovi za velice komplexní stanovisko, které řeší všechny hlavní aspekty tohoto problému a e, také tedy e, zdůrazňuje skutečnost, že ta nejistá pracovní místa v podstatě ohrožují bezpečnost nás, jakožto účastníků letového provozu obecně upozorňuje tedy na eh, aspekty tohoto eh, nejistého zaměstnávání. Měli bychom tedy věnovat pozornost eh, tomuto jevu a snažit se o vymícení přítomnosti tohoto typu pracovních smluv v letectví, protože tady to má dopad na bezpečnost. Měli bychom bojovat proti existenci dočasných pracovních míst v sektorech, kde to skutečně ohrožuje bezpečnost, kde může dojít až k tra- tragédiím, jako v případě letu Germanwings minulý rok. Také oceňujeme, že zpravodaj konkrétně tedy v bodě 4 volá po zákazu typu dočas, různých typů dočasných uh, smluv a zmiňuje také boj proti sociálnímu dumpingu. My tedy se těšíme na další spolupráce se spravodajem, protože záměrem tohoto stanoviska je především e, zvýšit míru bezpečnosti a pohodlí pro cestující. Pokud jde o problematiku vysoce mobilních pracovníků, někteří z vás si možná vzpomenou na snahy jedné letecké společnosti, na které jsme přišli ve chvíli, kdy jsme naposledy revidovali ustavení, ustanovení v oblasti sociálního zabezpečení. Já nezmíním konkrétně, o jakou leteckou společnost šlo, protože jí vadilo, že je zmiňována na půdě tohoto výboru. Nicméně tato letecká společnost úmyslně registrovala své zaměstnance v zemi, kde ty příslušné odvody byly velmi nízké. A takovýmto javům nyní již tady můžeme předcházet díky tomu, že byla koordinována legislativa v oblasti sociálního zabezpečení. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že Jean měla Ryanair, ale nejsem si tím úplně jist. A nyní Laura Ačea. No, nyní tedy ANF. Já jsem to tady úplně... Já jsem vás neslyšel, ale zřejmě nechcete vystupovat. Ne, já se nebudu vyjadřovat, děkuji. Okay, dann hab ich Marita Ulfskog als nächste. Yes. Uh, thank you first of all. Děkuji. Ulemu za tuto zprávu, která se zaměřuje na všechny hlavní aspekty, které by měl řešit i náš výbor ve vztahu k letecké dopravě. Jsou to určité body, na které bych ráda zvlášť upozornila. Evropská komise by mohla být aktivnější v přístupu k leteckému průmyslu a to proto, že tady ta sociální dimenze eh, zaměstnanosti v letectví je nyní oslabená. Měl by být zahájen dialog, eh, který tedy již vlastně zatím neproběhl. Zatím tedy a piloti, a stevardi a personál nemají ani možnost se organizovat eh, natož aby kontaktovali odbory, což je ovšem porušením úmluv ILO. Abychom však toto tvrzení podepřeli, potřebujeme mít důkazy, potřebujeme mít k dispozici víc faktů, protože jen tím tedy zlepšíme pracovní podmínky. Přispějeme k zlepšení pracovních podmínek v tomto odvětví. Jedním ze způsobů, jak eh, toho dosáhnout, je posílení úlohy EASA, tedy té, toho Evropského úřadu pro bezpečnost letectví, jehož personální obsazení by mohlo být posíleno, protože nemůžeme mluvit o bezpečnosti bez eh, lepší činnosti evropských dozorových orgánů. Našly se případy, kdy letecké společnosti porušili legislativu a nemělo to žádné následky. V některých jiných případech EASA zasáhla, ale nedostatečně. A je důležité nastavit rovné podmínky pro všechny podniky v tomto působí v tomto sektoru, tak aby to byla skutečně férová hospodářská soutěž. Vy jste tady právě zmínili případ nekalé z hospodářské soutěže ze strany jedné z leteckých společností. A měli bychom také zajistit eh, řádnou formu zaměstnávání v sektoru letectví. rozšířit náš požadavek na to, že 50, minimálně 50 pracovníků údržby a dalších zaměstnanců je zaměstnáno na řádnou smlouvu. Tento požadavek by měl být rozšířen i o piloty, stevardy a podobně. My jsme na toto téma bojovali s Ryanairem i s dalšími leteckými společnostmi a pořád se ještě dá najít minimálně jedna letecká společnost, která po intervenci EASA musela skončit s nekalými praktikami. A já si myslím, že je velmi důležité, abychom nepřipustili, aby eh, tedy v tomto sektoru vládly podmínky jak na divokém západě. A to nejenom z důvodu bezpečnosti, ale i z dalších důvodů. Je tedy třeba situaci zlepšit a proto také je tato zpráva tak užitečná. Děkuji. Dankeschön, George Děkuji, George Děkuji. Já se chci připojit k tomu, co řekli kolegové, kteří poděkovali kolegovi Olemu eh, za jeho vynikající zprávu. Eh, také zmínil spolupráci se všemi aktéry, což považuji za velmi důležité. Také řekl, že chce ambiciozní zprávu, to se už podařilo. Mm, já chci podpořit kolegy, kteří eh, komisi vlastně vyzývají eh, v tom, že ta strategie nezachází dost daleko. Komise prokázala malou odvahu, podle mého názoru, aby eh, řešili konkrétní problémy. Mm, sociální dialog má mm, velký význam, to vítám. Také dohody s třetími státy. By ILO podmínky eh, byly eh, dodržovány u smluv. To souvisí také Eh, s jednáním dohod, eh, dojednáváním dohod ze strany komise. Ole, to je možné dále eh, rozvíjet. Ten příklad bod 3 se mi velmi líbí, bezpečnost, bezpečné pracovní podmínky, to je možné trochu rozvést. Kolegové, Eh, zmínili to eh, pay to fly, eh, zero hour kontrakty. To jsou všechno důležité ta témata, které hrajou důležitou roli, co se týče sociálního dumpingu a pracovních podmínek. Jasná pravidla musíme považovat, co se týče domácí základ, domské základny. A pak mám k bodu 6 otázku na Oleho Eh, hovoří o zahraničních pracovnících, to myslí pracovníky ze třetích zemí. V každém eh, případě je to dobrá zpráva a poděkuji eh, děkuji všem kolegům za jejich příspěvky, díky kterým je zpráva ambiciozní Konec. Děkuji komisi Kristof Husa z DG Move. Děkuji, pane předsedo. Eh, chci říci, že je dobře, že tento výbor tady přebírá tuto velice ambiciozní strategii. Ehm, je tady celá řada témat, které jsou zásadně důležité, které mm, jsou řešeny to skupině v podstatě jsme otevřeni eh, dalším specifickým otázkám a těšíme se na spolupráci s vámi v těchto věcech. Děkuji. Danke sehr. Ole, du hast das... Wort. Ole, má, máš slovo na, na závěr. Zu dem Bericht. Tak for det, og øh, tak for... Děkuji. Děkuji za všechny připomínky, které jsem obdržel a které, myslím, velmi eh, dobře budou zapadat eh, do toho, co už je uvedeno ve stanovisku. Několika kolegům, kteří eh, zmínili, že komise nezašla příliš daleko s tím, nemohu než souhlasit. Zvělení komise vítáme, ale i tak je dobré, že vůbec budeme mít nějakou leteckou strategii, takže vznikne nějaká příležitost jednat, podívat se na ty podmínky, protože to byl velký, byla to zatím velká mezera, spočívající vůbec v absenci takové strategie. Já vás ujistím, že ujišťuji, že eh, vypracujeme za Ample velmi kvalitní návrh. Souhlasím s tím, že bychom se měli zaměřit na školení a vzdělávání, abychom měli kvalifikované eh, zaměstnance nejenom z hlediska toho, o co se snažíme, ale jistě, že máme kvalifikované zaměstnance a potřebujeme posílit eh, ten bezpečnostní profil, abychom ehm, tuto část té zprávy posílili. A také eh, ten princip ehm, té takzvané home base, to by mělo platit i eh, s ohledem na to, že evropské letecké firmy se potom přesouvají do třetích zemí a pracovníci z třetí zemí mohou zase dovnitř. Já jsem zmínil tohle v, v odstavci 6. To říkám panu George Bachovi. Takže musíme posílit ten princip home base i při jednání s třetími státy a s ohledem na to, co se děje například na středním výchově. Aby nemohli za nerovných podmínek soutěžit s našimi firmami. Musíme vytvořit nějakou tedy formu um, rovnoprávné hospodářské soutěže. Hodně firmám se to daří, ale hodně se jich snaží ta pravidla měnit, upravovat, přizpůsobovat si. Nikdo to tady neřekl, ale já nerozumím zkrátka těm, kdo argumentují, že když se podíváte na počet zaměstnaných lidí, takže je to sektor, který si zaslouží pochvalu. My chceme letecké společnosti, které se chovají e, náležitým způsobem. Musí tu být určité rovné podmínky, aby platila stejná pravidla pro všechny. Jistě můžeme konkurovat cenou, ale nemůžeme prostě úplně eh, se zaprodat úplně ve všem. Myslím, že není třeba říkat to o mnoho více, ale těším se na další diskuzi a spolupráci s vámi. Myslím, že nakonec vypracujeme vynikající zprávu. Děkuji vám za vaše konstruktivní a věcné připomínky. Takže děkuji vám všem a tím jsme tady skončili s dnešním programem, protože bod programu 14 byl eh, přeložen, protože kolidoval, kolidoval s programem ostatních výborů, takže dnes jsme skončili dřív a já vám mohu popřát pěkný večer a zítra ráno se to rozhodně uvidíme v 9.